je připravena eh, spolupracovat s Evropským parlamentem a se všemi zúčastněnými stranami. Děkuji. Grazie, komisario. Děkuji, pane komisaři. Tím končím rozpravu. Hlasování se bude konat zítra v 11.30. Nyní máme na pořadu jednání zprávu Vicky Ford o bezpečnosti těžby ropy a plynu v pobřežních vodách. A já dávám hned slovo zpravodajce na čtyři minuty, prosím. Děkuji, paní předsedající. Děkuji všem, kteří přispěli k této zprávě, včetně kolegů z mnoha výborů a včetně také organizací, které se zabývají regulací tohoto průmyslového odvětví. Jedná se eh, pobřežní, eh, těžba v pobřežních vodách pokrývá vlastně 90% těžby, v Norsku je to 60%, je to nejrozsáhlejší výrobní oblast v Evropě a těžba v pobřežních vodách je zcela zásadní pro zajištění bezpečnosti energetických dodávek. Nicméně po loňské tra- tragédii v Mexickém zálivu se musíme znovu zabývat otázkou bezpečnosti. Rozvoj těžby v pobřežních vodách v EU se často dotýká těžby, která přiléhá i k vodám e, zemí mimo EU a bylo by teda, tedy nemoudré, aby e, chom vlastně tímto způsobem ten problém přesouvali na jiné země. Myslím si, že problematika bezpečnosti v Evropské unie musí být řešena e, i se sousedními zeměmi a musí to být otázka zohledňována při udělování licencí. Jak je uvedeno eh, v této zprávě, jsou tady určitá prohlášení, která možná mohou být rozporuplná eh, a možná se nám ještě podaří některé věci vyjasnit do zítřejšího hlasování. Všechny oblasti jsou odlišné, ne všechny eh, hluboké vody jsou nebezpečné, ne všechny mělké vody jsou bezproblémové. Pokud se podíváme na to, jak vypadala eh, tragédie v Mexickém zálivu, můžeme si třeba říct, že něco podobného se nemůže zopakovat v Evropě. Vždycky je třeba přistupovat k jednotlivým místům případ od případu, posuzovat individuální rizika, posuzovat eh, i eh, způsob jednotlivých vrtů. A toto by měli zajišťovat nezávislí inspektoři. Právní předpisy by neměly ohrozit tento přístup, který má také opírat o výměnu dobrých zkušeností. Bezpečnost není samozřejmostí, je třeba vždy rychle sdílet informace mezi provozovateli a regulátory, zejména v případě, kdy hrozí nějaké významné eh, nehody. Je třeba, aby také každý eh, pracovník si uvědomil význam bezpečnosti, to znamená, je neustále třeba testovat a školit v bezpečnostních eh, postupech. Inspektoři musí být dostatečně kvalifikovaní, musí mít zkušenosti, aby dobře porozuměli specifikum jednotlivých míst. Je třeba, aby regulátoři byli aktivní v jednotlivých oblastech, ale aby jednali i na mezinárodní úrovni, tak aby se zajišťovala mezinárodní koordinace. Tato zpráva vlastně ho, hovoří o tom, že by asi nebylo přidanou hodnotou, hodnotou vytvářet nový evropský regulační orgán, eh, protože by to mohlo ohrozit pravomoci a působnost jednotlivých národních regulátorů. Otázka eh, nehody v Mexickém zálivu, ta byla problematická hlavně proto, že trvalo velice dlouho, než se podařilo zachytit ten, tu unikající ropu. Evropská eh, agentura pro námořní bezpečnost má skutečně zkušenosti se sledováním úniku a se spuštěním případných jímacích zařízení. Nicméně EMSA nemá zkušenost v předcházení úniku ropy, nemá zkušenosti s tím, jak vlastně regulovat ta eh, zařízení pro těžbu je třeba, aby provozovatel byl vždy odpovědný a nesl i finanční odpovědnost za případné způsobené škody. Například by tady měly být ale i povinnosti třeba vzájemných eh, pojišťoven nebo vzájemných pojistek právě pro ochranu před takovýmito riziky. Budoucí legislativa týkající se finanční odpovědnosti by neměla vyloučit ani malé provozovatele, zvláště v eh, období vlastně průzkumu těch vrtů. Pokud jde o otázku těžby v arktické oblasti, ta začala už ve 20. letech a já bych chtěla zopakovat, co jsem říkala dříve. Ke každému místu by se mělo postup, přistupovat případ od případu a regulátoři by měli zasáhnout pouze tehdy, budou-li se domnívat, že vlastně skutečně na daném místě panuje nějaké velké riziko. A to by mělo platit jak pro Arktidu, tak pro veškeré další námořní oblasti. Grazie. La parola all'onore. Děkujeme mnohokrát. Pan Mesároš má slovo. Děkuji. Ze všeho nejdříve chci poděkovat eh, paní Ford za výbornou zprávu. Eh, Deepwater Horizon, eh, tedy ta katastrofa, nutí EU zapojit se do e, revize praktik v této oblasti, v oblasti těchto typ, tohoto typu operací. Musíme e, rovněž eh, zopakovat, že zodpovědnost za škody nese vždy provozovatel operace a vždy je musí zaplatit. Nejedná se tedy o, o záležitost společenství. Důležité je zdůraznit prevenci, e, stejně jako princip opatrnosti a ten je třeba aktivně prosazovat je potřeba mít plány eh, prevence eh, takovýchto katastrof, za což musí být zodpovědná politika eh, námořní bezpečnosti EU. Samozřejmě přísnější dohled neznamená, že se bezpečnostní nařízení budou provádět tak, že se znevýhodní pozice určitých, zejména malých provozovatelů. Ti nesmí být znevýhodněni. Děkuji za slovo. Děkuji. Paní Beňová má slovo. Komisár. Děkuji, paní předsedající a pane komisaři. Domácí dodávky ropy a plynu mají velký význam, co se týče eh, energetické bezpečnosti. 90% ropy a 60% plynu získáváme prostřednictvím těžby na moři, k tomu ovšem nedochází rovnoměrně na celé muzové Unie. A ne každá těžba v evropských vodách probíhá v vodách kontrolovaných Evropskou unii. Katastrofa eh, eh, plošiny Big Water Horizon – tak tomu, že všechny subjekty, které eh, se účastní této aktivity, přehodnotili o bezpečnost ve svých odvětvích. A přestože ropný a plynárenský průmysl skutečně zlepšují podmínky zdraví a BOZP pracovníků. Eh, BOZP pro zaměstnance by nemělo odvádět pozornost v oblasti prevence havárií zařízení je na místě monitorovat přísnou kontrolu a trvale monitorovat dopady jednotlivých látek, tak abychom se ujistili, že jsou neškodné a pokud dojde k jejich úniku, aby ne, toto nemělo negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní kolegyně Tykau. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Vážený pane komisaři, já musím říci, že vrty v pobřežních vodách mohou být, mít obrovský výraz, eh, obrovský dopad na eh, jiné členské a jiné státy. Právě proto potřebujeme mít přísná kritéria, zejména v oblasti bezpečnosti. Všechny zúčastněné strany musí mít zajištěnou dostatečnou úroveň bezpečnosti a celý eh, tento sektor musí pracovat v rámci jasně daného právního rámce. Já bych komisi ráda vyzvala k tomu, aby analyzovala nejpokročilejší eh, praxi v oblasti eh, průzkumu a vrtů v pobřežních vodách a aby vypracovala náležitý právní rámec. Rovněž chci požádat členské státy tak eh, o to, aby vypracovali náležitý režim autorizace, tak aby byly k dispozici potřebné finanční nástroje, které zajistí snadnou mobilizaci finančních prostředků pro nápravu škod na životní prostředí nebo společnost eh, v důsledku úniku ropy nebo zemního plynu. Před udělováním licencí pro vrty v, v pobřežních vodách se, myslím, musí provádět dopadové studie v oblasti životního prostředí. Děkuji. Děkuji. Eh, slovo má kolegyně Figueiredo, prosím. E Děkuji, paní předsedající. Zkušenost a řada havárií, které jsme zažili, dokazují, že eh, těžba v přím, pobřežních vodách nemůže pokračovat, jestliže jediným cílem budou cíle velkých eh, hospodářských subjektů, které neberou v potaz eh, zájmy zaměstnanců a je třeba mít jasná pravidla pro obranu eh, a ochranu sousedních populací a je třeba respektovat všechna tato pravidla, někdo musí efektivně kontrolovat, eh, že eh, jak si situace je v souladu a privátní zájmy musí jak si respektovat hodnotu veřejných zájmů a zájmů populace. O to žádám komisi v její návrhu. Děkuji, slovo má kolegyně Rivesi. Děkuji paní předsedající. Já děkuji paní eh, Forza její práci, ale chci říci, že Zelená frakce předložila alternativní návrh, kdy se jedná o ochranu citlivých přírodních oblastí, především Arktidy. Jestliže by byla poskytnuta povolení k těžbě Eh, pak může dojít k tomu, co v Mexiku, ale také jsme to zažili ve Skotsku, to znamená nevratné zničení jedinečných lokalit. Kromě toho si klademe otázku, kdo takové lokality v případě havárie bude čistit, protože to eh, není eh, oblast ekonomicky výlučná, je to univerzální místo a já bych chtěla upozornit kolegy na řadu věcí. Za prvé kontrola. Ano, je třeba zdůraznit, zesílit kontrolu, ale taková kontrola by měla být na evropské úrovni a měla by to agentura pro námořní bezpečnost zajišťovat. Pak je třeba jasně definovat odpovědnost a podle pozměňovacího návrhu 76, ten jsme předložili proto, že to e, definuje jasně odpovědnost ropných společností bez jakékoliv horní hranice a také občanskoprávní odpovědnost, která by pokrývala nejenom škody na životním prostředí, ale také sociální a ekonomické škody, škody eh, a eh, vyžaduje povinnou, povinné pojištění. Je dobré myslet na malé ropné vrty, ale pokud nebudou pojištěné, tak nevím, proč by měli dostat licenci. Čili to, je, to jsou důležité věci. Děkuji. Grazie. Děkuji mnohokrát. Slovo má pan komisař Tajani, prosím. la suite de l'accident v návaznosti na incident eh, Deepwater Horizon v Mexickém zálivu předložila komise akční plán, jehož smyslem je dohlížet na bezpečnost a zajištění a ochranu životního prostředí při eh, těžbě plynu a ropy v pobřežních vodách. Evropský parlament podpořil cíle komise a dnes večer tady diskutujeme o další zprávě, která potvrzuje, že tato otázka je velice složitá. Já jsem velice rád, že ve vašich závěrech eh, mm, jsou věci, na kterých se určitě shodneme, komise a parlament. Komise sdílí vaše obavy, myslíme si také, že je eh, třeba, aby eh, vlastně ta těžba nebyla destabilizována nadměrnou regulací. Musíme vycházet z nejlepších postupů v Evropě a zároveň udržovat kontakty se zúčastněnými stranami, tak abychom zajistili, že budoucí návrhy se budou opírat o konkrétní a realistické prvky. Těžba plynu v pobřežních vodách je důležitým zdrojem energie pro Evropu. Je to důležité průmysl, průmyslové odvětví a bezpečnostní normy v tomto odvětví jsou často vzorem pro ostatní. Chceme-li skutečně zajistit vysokou úroveň bezpečnosti, musíme pokračovat dále. Zkušenosti ukazují, že nikdy nemůžeme usnout na Vavřínech. Bohužel nedávné eh, Úniky ropy z ropovodu v Severním moři ukazují, že skutečně třeba nadále jednat. Neexistují nějaká jednoduchá řešení, jak zajistit bezpečnost těžby v pobřežních vodách. Myslíme si, že ta odpovědnost by měla zůstat v rukou průmyslu a veřejné zprávy jednotlivých zemí. Naše analýza také potvrzuje, že důležitou roli zde může sehrávat i Evropská unie, a to v různých eh, aspektech. Musíme zajistit, aby se ty nejlepší postupy rozšířily do celé Evropské unie, musíme posílit transparentnost tohoto odvětví a podporovat sdílení zkušeností. Dále musíme také zlepšit havarijní plány, eh, které by řešily otázky, kdy dojde k nějakému zanedbání. Evropská unie také může naznačovat určité směrování a motivaci pro neustálé zlepšování. Již byl odveden značný kus práce při zlepšování bezpečnosti těžby. Komise v současnosti pracuje na svých návrzích týkající se bezpečnosti těžby. Tyto návrhy by měly být doplněny i posouzením dopadu, texty by měly být přijaty v říjnu, měly by se obracet směrem do budoucnosti a měly by tedy reagovat na to, jak ten současný systém je složitý a měly by poskytnout nástroje k permanentnímu zajišťování bezpečnosti. Do toho se určitě zapojí všechny zúčastněné strany a komise vítá pozitivní reakci průmyslu. Samozřejmě tato těžba nezná hranic a proto se komise domnívá, že je důležité, abychom si v Evropě vyměňovali zkušenosti i s mezinárodními partnery, a to nejen v rámci G20. Na závěr bych vám chtěl poděkovat za váš příspěvek do diskuse, jejímž smyslem je zlepšit bezpečnost našich vod a chci zdůraznit, že komise se velice těší na úzkou spolupráci s parlamentem o návrhu, eh, jak jsem říkal, ten návrh bude dispozici v říjnu. Děkuji. Děkujeme, pane komisaři, tím je diskuse uzavřena. Eh, hlasovat se o tomto tématu rovněž bude zítra 11.30. Dalším bodem na našem pořadu jednání je tím pádem zpráva paní Mariny Janakodakis. Eh, podnikání žen v malých a středních podnicích. A rovnou dáme slovo paní zpravodajce. Máte čtyři minuty, prosím.